Il Presidente La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri è stato distribuito, se non ci sono... Budeme pokračovat v zasedání, zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán a pokud k tomu nemáte žádné připomínky, tak je zápis eh, v této podobě schválen. Podle pořadu jednání nyní bude následovat eh, zpráva na pana Mona, transatlantické vztahy po volbách v USA. A slovo má pan zpravodaj. No, nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům panu Lambsdorffovi, Ramendajkovi a Severinovi. Chtěl bych poděkovat také výboru a těm, eh, kteří vytvořili stanovisko. Děkuji vám za to, že jste